Vous êtes d'accord D'accord. Chers collègues, je vous... Vážení kolegové, takže prosím posaďte se. Jusqu'à maintenant, c'est moi... Doposud jsem za, ten, za spoždění byl zodpovědný já, ale od této chvíle jste to vy. Děkuji, že jste se posadili. A um, já bych chtěl zahájit dnešní schůzi. Je to výjimečné, mimořádné zasedání dnes a já eh, se chci zeptat, jestli máte nějaké námitky k pořadu jednání a eh, tím ji považuji za přijatou. Nemám žádné zvláštní oznámení pro vás a chci eh, se eh, ještě zeptat, že zápisy z jednání z 26. Eh, první a 28. druhý může být schválen. Ne, žádné námitky, žádné žádosti o změny a přejdeme k hlasování. Nejprve k revizi finančního rámce toho finančního rámce. Připomínám, že je, se jedná o globální eh, hlasování unblock jako celek a eh, Hlasujeme tedy o všem. Takže budeme hlasovat. Budeme hlasovat jmenovitě. Ověříme, uděláme kontrolu. Takže otevírám hlasování. 25 hlasovalo. Chybí nám ještě jeden hlas. Jeden z vás nehlasoval, i když tam dal... Dobře, je to hotové. Takže. Mm, nyní se vyjádříme k té zprávě, kterou navrhujeme naš, eh, naši spoluspravodajové Jan Albrecht a Izabel Tomat, je to hlasování o nařízení. A mm, pane uh, eh, Olbrecht? Mm, paní má eh, tady není. Máme technické připomínky týkající hlasování během plenárního zasedání. Uh, můžeme hlasovat eh, jednou ve výboru, ale možná na plénu by bylo nutné to rozdělit a hlasovat dvakrát. To by byla otázka ehm, jednacího řádu, který byl právě přijat. Jenom vás chci informovat, že ten hlas, to hlasování dnešní technicky asi nebude stejné jako během plenárního zasedání. Teď je to jedno, jedno hlasování a na plenárce to bude rozděleno, rozděleno na dvě, to znamená text nařízení a poté deklarace Rady a parlamentu. Děkuji. Děkuji za toto upřesnění. A myslím, že takto e, jsme v souladu s e, příslušným nařízením a hlasováním a podle e, orgánů zodpovědných za plenární schůzi Mm, se mohou, eh, může dojít tedy eh, k jednomu hlasování. Prostě to nelze oddělit. Když začneme postupně rozlišovat eh, mezi nařízení pak ohledně, a pro, mezi prohlášením, tak trošičku zmateme to signál, který chceme vyslat. Musíme Mm, tedy ve svých frakcích, které jsou zastoupeny na konferenci předsedu, tak by, byste měli uh, trvat na tom, že by to mělo být jedno hlasování i na plénu, stejně jako tady, ve výboru pro rozpočet. A paní Garizová, já jsem chtěla hlasovat, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 proti třem. Takže gratuluji spolu s pravodajem. byla to dlouhá složitá cesta. využívání um, prostředků z rozpočtu nepředvídatelné události. Máme tady čtyři pozměňovací návrhy, které budeme hlasovat. Číslo jedna, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto. Číslo dvě, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh tři, kde pro, proti, přijato je to zamítnuto. Návrh čtyři, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A k, cel, k celé zprávě, kde je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy proti jednému, tři se zdrželi. Takže a teď je to šestka. To znamená zpráva paní Gardia Zabal, jde o Evropskou investiční banku. Pokud jde především o finanční operace na podporu investičních projektů mimo Unii. Máme zde hlasovací, dlouhý hlasovací seznam, takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je pro tento kompromis A? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto. 62 vidíte, že je tam vlastně to eh, slovní eh, eh, spojení, které se bude opakovat u několika hlasování, takže 62, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 13 tím pádem vypadla, protože jenom 62 tento návrh pokryla. 12 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Neviděl jsem to úplně jasně, takže ještě jednou zahájím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 12 hlasům. 67. přesně se stejným spojením jako 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti. Hmm, to nebylo úplně jasné. Ověříme to. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 proti 11. To byla 13. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, čtyřka Proti? Musíme to ověřit. Zdrželi se? Nebo teda, promiňte, vlastně končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 13. To byla čtyřka. 71 pro, proti, zdrželi se. Hmm, nejsem si úplně jistý, jak to vypadá s tou většinou. Ověříme to ještě jednou. 71. Končím hlasování. Zamítnuto 15 proti 13. Sedmnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtrnáctka. Proti? Přijato. Osmnáctka pro, proti? Přijato. 72 nám odpadla, 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, Proti? Ověříme. 74. Končím hlasování. Přijato. 14 proti 12. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 6 pro proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, A čili to je vlastně eh, po částech první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, první část přijata, druhá část pro, proti, to znamená druhá část byla zamítnuta. Trojka pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Trojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 proti 15. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 17 pro proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, ověříme. Ověříme elektronicky sedmička. Zahájuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15 proti 14. A nyní 76. Ta vypadla, protože sedmičku jsme schválili. Takže 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 20. ve dvou částech. První byly tři, ale první už byla pokryta, takže druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Třetí část pro, proti, ověříme. Ověříme třetí část dvacítky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 proti 13. Eh, 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka byla stažena. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se. Uvěříme, uvěříme devatenáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 proti 11. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Ověřím. Prosím, abyste zvedali ruce. 20. Kdo je pro? Proti. Musíme to ověřit. To skutečně nedokážu odhadnout. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14 proti 13. Osmnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. To opravdu, to, to bylo fakt na hraně. Takže ještě jednou, ještě jednou ověříme elektronicky. 19. Končím hlasování. Schváleno 17 proti 12. 79 v podstatě vypadla, protože byla identická, takže nyní 17. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 proti 13. Desítka. 23, 24 a 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 82 pro? Proti? Ověříme. Takže ještě jednou 82. zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti 14. A nyní 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, ověříme. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17 proti 13. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti. Myslím, že jsme to schválili, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17 proti 13. 23. Potom bychom to spojili se 14. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 15 pro. Proti. Myslím, že jsme to schválili. 86 pro. Chcete to ověřit? Dobře. Dobře, 15 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 proti 15. 86 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro. Proti zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, ověříme. Ověříme 16. Končím hlasování. Přijato. 18 proti 12. 85 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 90 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 17. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti 14. 81 a os, eh, pardon, 91, 93. Kdo, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 94 vypadlo, nebo ne? Ano. Devadesát dvojka by s tím byla nějak propojena, takže nejprve 94 pro. Ale to přece vypadlo.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 zdrželi se. Ověříme. Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 15 proti 12. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 vypadlo, nebo ne? Takže 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, nebylo to úplně jasné. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 17 proti 13. 21 pro. Takže 21 vypadlo. 26 jsme odhlasovali. Teď je 21. 21 vypadla, protože 96 byla takže 21 zdá se nám vypadla. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Takže omlouvám se, říká pan předseda. Kompromise, ten jsme přeskočili. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. 24. Kdo je pro? To je um, proti? To musíme ověřit. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 13. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 od DV. 30 rovněž výbor DV, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Myslím, ověříme. 29 a 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 13. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, 32, 9, 33, 9, 135, 30 afetu, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme elektronicky. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 proti 13. 35 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 35. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti 13. 136 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 25 a Fer, kdo je pro, proti, přijato. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. Návrh 37. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jednička. Pro? Proti? Zdrželi se Mám pocit, že jsme to zamítli. Ověříme. Takže ještě jednou. Jednička. Končím hlasování. Přijato. 16 proti 14. 38 pro. 38 vypadlo, protože 20 prošla, takže jednička od afetu. Pro. A rovněž nám to vypadlo. Dvojka od DV. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Dvojka. Deve. Končím hlasování. Přijato. 16 proti 14. Trojka. Ve dvou částech. První. Kde je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme druhou část trojky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 13. Jednička, výbor INTA. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuta. Jednička od Envy. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39 pro? Proti? Ověříme. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 proti 15. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvojka od INTA. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 41 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 42 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. čtyři od deve pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka a FED pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 13. Trojka Inta. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka od AFET. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 45. 46. Společně, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka. Od deve. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Šestka, DV, kde je pro? Proti. Zdrželi se, to musíme ověřit. To byla šestka od DV. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15 proti 13. Čtyřka, AFET, pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme čtyřku výbor AFED, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14. Pětka a FED, kdo je pro? Druhá část. Pouze. První část jsme přijali v rámci kompromisu, takže druhá část pětky, výbor fed. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme druhou část pětky od výboru FED. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 13. Osmička, DV. Pro. Proti. Přijato. Čtyřka. Inta. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50. A devítka. Pro. Proti. Nezvedáte ruce. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 13. Pětka, inta, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka od deve, kdo je pro? Proti. Myslím, že jsme to zamítli, ale musíme to ověřit. Takže desítka od výboru deve. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 17 proti 13. Šestka. Afet a šestka INTA vypadly. 51. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka. Envy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 52. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka, deve, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Jedenáctka, deve. Končím hlasování. Přijato. 17 proti 14. Sedmička od Inta. Aha, ta nám vypadla. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro. To nám rovněž vypadlo? A vlastně ano. Kvůli sedmičce, která byla schválena. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička. afet pro proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 KDV pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička INTA pro, proti, zdrželi se, ověříme. Osmička INTA Končím hlasování. Přijato 16 proti 13. Devítka. Afet. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 56. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 57. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devítka. Inta. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti. Myslím, že jsme to schválili. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti 14. To byla 58. Není desítka. Afet pro. Desítka. Kdo je pro? Proti? Nebylo to jasné. Ověříme. Desítka Afet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítli jsme to 18 hlasům proti 13. Desítka Inta. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka Inta. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Jedenáctka výbor Inta. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 11. 36. 36. Pro? Proti? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování a zároveň návrh komise, tak jak byl upraven. A budeme hlasovat elektronicky, takže hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. 28 hlasů pro, 3 hlasy proti. Nyní budeme hlasovat o eh, mandátu a vstupu eh, zahájení jednání eh, nominálně. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 28 proti 2, 1 se zdržel. Omlouvám se že hlasujeme elektronicky, ale uh, už jsme byli tady na hraně a pak je tady zpráva mm, paní Gardia Zalpal o záručním fondu pro vnější činnosti. Takže nejprve pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Návrh 2, Inta, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Návrh číslo 1, kde je pro, proti, přijato. Návrh číslo 2, pro, proti, drželi zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. čtyři no, Pardon, čtyři padá, pět také padá, ehm, bod odvodnění dvě, návrh číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi, přijato, ehm, bod čtyři, návrh jedna, kde pro, proti, přijato. Bod 5, návrh 2, kdo je pro, padá. Bod 5, návrh 1, INTA, kdo je pro, proti, přijato. Bod odvodnění 5, návrh 2, kde pro, proti, přijato. O návrhu komise pozměněném jmenovitě. Otevírám hlasování. Eh, hlasování je uzavřeno. 25 eh, hlasy proti 21 přijato a mandát k jednání eh, jmenovitě otevírám hlasování. skončil. A 25 hlasů proti dvou, 27 hlasů proti dvou. Gra, eh, to gratuluji zpravodaji. Nyní máme transfer. Transfery, pan Gajer. Děkuji. Já eh, budu mluvit eh, velmi stručně. Máme tady tři převody v eh, oblasti humanitární pomoci. Tady jde vlastně o zmírnění dopadů um, sucha a to vlastně tady máme eh, situaci v eh, oblasti afrického rohu, potom máme také pomoc Jemenu. Vlastně eh, ty prostředky se uvolňují z fondu pro naléhavé situace, je to vlastně 35 milionů eur. To uplatnění je správné, smysluplné a Trošku nám ale dělá starosti, že tyhle poměrně vysoké transfery vlastně vyčerpáme asi třetinu té rezervy. Takže to potom na konci roku možná bude chybět. Každopádně já doporučuji přijmout. Merci, monsieur le rapporteur général. Y a-t-il des questions ou des observations Il n'y en a pas. Eh, máte nějaké připomínky? Ne, takže budeme hlasovat elektronicky. Kdo, kdo je pro? Budeme um, tři, um, a pět budeme hlasovat globálně jako blok. Eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasy proti dvou. Pan Taran eh, k dalším částem. A vy, vy tedy zastupujete pana Tarána? Máte slovo? Děkuji. Ano, pan Tarán nemohl přijít, takže já ji zastupuji. On navrhuje dva transfery. Jeden se týká schválení bezpečnosti Evropského soudního dvora a tady vlastně jde z 12.01 se základních platů na zvýšení um, položek v některých polož, tedy položkách na 14.06. Takže vlastně celkově tady jde o 100 tisíc eur. Pan Tarant také navrhuje další převod v této kategorii Tady jde o tým pro strategické komunikace na SVČ. A tady vlastně jde o 330 tisíc euro. Vlastně tady jde tedy z jiných administrativních položek a delegací aby se to vlastně zvýšilo asi z vlastně 200 tisíc na dokumentaci a um, knihovnické položky. On tady navrhuje 290 tisíc euro a vlastně se k tomu ještě vztahuje položka 2213. Eh, eh, to jsou veřejné události. Eh, tady vlastně jde zase o posílení strategického komunikačního týmu SVČ. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Děkuji, děkuji za upřesnění. Jsou tady nějaké otázky? Nikoho nevidím, takže nejprve k účetnímu dvoru. To není, pokud nejsou námitky, tak nemusíme hlasovat. Budu to považovat za akce, za přijaté a k Evropské externí službě SVČ. Jsou nějaké námitky? Tomu, k tomuto transferu nejsou, takže mm, transfery jsou přijaty. Nyní paní uh, eh, Holmajer uh, eh, Frontex. Děkuji, pane předsedo, opravdu stručně. Frontex, eh, jak je známo, má eh, do roku 2020 mnohem více mít personálu, takže se plánuje najímání zaměstnanců a eh, to samozřejmě také mm, bude znamenat, že už nebude adekvátní stávající situace kanceláří, takže vlastně v té stávající budově, kde je vlastně BNP Paribas Securities, eh, využívá některá patra, takže by bylo dobré, aby se tam pronajala další patra vlastně do té doby, než bude možné se přestěhovat do vlastní budovy a to se plánuje do roku 2024, tedy výstav, výstavba do roku 2024. Mm, ty eh, nájem se zvyšuje o 2,238 milionů. Eh, vlastně jediné, co na tom celkovém projektu vidím kriticky, nikoli na tom, co dnes máme schvalovat. Proto jsem také předložila stanovisko společně s kolegou, eh, eh, kolegyní Hofmanovou. Ale eh, mě tady jde vlastně o varování před těmi přechodovými náklady. Tam vlastně je období asi dvou let, kdybychom financovali dvě budovy, takže já v tom stanovisku říkám, že ty dva roky bychom neměli financovat obě budovy, ale že bychom tedy tuhle tu dobu, kdy se překrývají platby, měli co nejrychleji zkrátit abychom potom zase ušetřili i tyhle ty 2,2 eh, miliony. Alors, quelle est votre, votre proposition? Takže jaký je váš návrh? Takže já tedy navrhuji, že vlastně co se týče mého eh, stanoviska. Tam vlastně je e, zajistit e, otázky toho, jak naložíme s tím nájmem, tak abychom e, tam se vyhnuli vlastně překrývání období, kdy budeme platit dvě platby. A vlastně pokud tu budovu zajistíme co nejrychleji, tak ty přechodové náklady byly nula. Děkuji, máte nějaké otázky, připomínky? Takže budeme hlasovat eh, v návrhu Moniky Homer. Kdo, kdo souhlasí? Prosím, mějte ruku. Kdo je proti? Zdrželi? Mm, návrh je přijat velkou většinou. A nyní jsme skončili s hlasováním. A nyní dostane slovo pan Olbricht v eh, základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020. Ano, pane předsedo. Ano, pane předsedo. Tady jde tedy o stanovisko, které předkládáme výboru REGI Tady jde tedy o základní stavební prvky politiky soudržnosti. Předkládáme toto stanovisko v úboru REGI a z různých technických důvodů vlastně některé prvky jsou v tom stanovisku a některé prvky budou eh, potom dodány v podobě pozměňovacích návrhů. Já jako zpravodaj se zaměřuji pouze na rozpočtové aspekty této budoucí politiky soudržnosti. Takže tam mi vlastně jde o podíl politiky soudržnosti v evropském rozpočtu, který by měl být ponechán, tak eh, vysoký, jak je nyní. Musíme nalézt strukturální řešení, abychom eh, zabránili zase zvýšení nevyřízených pohledávek Měli bychom eh, také postupovat flexibilněji, abychom eh, se rychleji vypořádali s různými výzvami v těch eh, finan- víceletých finančních rámcích, takže možná by stálo za to mít nějakou rezervu, tak abychom mohli reagovat právě na ty nové výzvy. A jeden z těch pozměňovacích návrhů je takový, že pokud máme takovou tu dlouhodobou politiku, tak potom máme také vlastně otázku trvání této rezervy. A e, to je tedy v tom stanovisku, dostane se tam vlastně v příští fázi e, tak abychom měli řádný, e, řádnou rovnováhu mezi finančními nástroji a granty. Takže opravdu bychom měli mít jasné nástroje, kde je prostě jasně řečeno, který nástroj se použije pro jaký účel protože jinak by možno mohlo dojít k nějakým sporům mezi těmi finančními nástroji a granty. A já tedy navrhuji, abychom zvážili nějaké nové možné ukazatele, které by vlastně překračovaly HDP pro e, politiku soudržnosti. A to je vážná věc, o které bychom hodně měli diskutovat předtím, než e, ukončíme tu strukturu nové kohezní politiky, protože máme samozřejmě aspekty, jako je demografie, Eh, to, by som, to bychom měli tedy taky zohlednit, nejenom HDP. Děkuji. Děkuji zpravodaji za stanovisko. Eh, nyní je předmětem výměny názoru. Kdo se k tomu chce vyjádřit? Paní Grasle. Děkuji. Já si myslím, že největším zjednodušením by bylo, kdybychom měli tedy stabilitu pravidel. To znamená, z jednoho finančního období do druhého bychom nedělali všechno znovu, tak bychom eh, prostě eh, měli takovýto trvalejší efekt, protože jinak prostě po těch sedmi letech se to všechno překope a potom zase eh, běháme tam a zpátky a potom samozřejmě se o, o to různě lidé přetahují, takže já to tam takhle v pozměňovacím návrhu zmíním. To je, myslím, názor, který můžeme sdílet, protože když předseda komise um, zostil funkce, tak řekl, že je um, def, deficit investic a eh, navrhl strategický fond na podporu investic a eh, rozjezd víceletého finančního rámce bylo eh, vlastně o ovlivněno spuštěním dva, dva až tři roky, kdy operátoři nebyli schopni zahájit nové programy, což ehm, by umožnilo lépe odstartovat proces investování. Jsou k tomu nějaké další připomínky? Nevidím žádné, takže další lhůta pro pozměňovací návrhy, které musí být předloženy 31. března, nejpozději v 15 hodin. Ehm, budeme hlasovat 25. Ehm, dubna a příslušný výbor se vyjádří 18. května. Takže slovo má stále pan Olbricht. ke strukturálním fondům EFSI. Eh, růst, eh, zvyšování zapojení partnerů. Pane zpravodaj, máte slovo. Pane předsedo, to je o viditelnosti a výkonu EFSI nebo ESIF. Jde tedy o strukturální fondy. Takže zase je to stanovisko eh, pro REGI a vlastně tady jde o komunikování a zviditelnění. Je tedy potřeba říci, že politika soudržnosti není dobře viditelná v řadě zemí, protože když se podíváme eh, na to, co říkají populisté, tak eh, je prostě vidět, že řada lidí vůbec neví, eh, jaké investice přichází z Evropské unie. Takže já tedy navrhnu rozpočtovému výboru, aby zdůraznil, jak důležitá je viditelnost. A v rozpočtových, v rozpočtových otázkách bychom tedy se neměřili zaměřit pouze na technickou pomoc, ale měli bychom vyčlenit eh, prostředky i pro komunikace, aby se to zviditelnilo. Protože jinak nebudou ani výsledky viditelné. Hovoříme tady vlastně o rozpočtování zaměřené tedy na výsledky, ale potom ty výsledky nikdo eh, nezná. Takže se musíme zamyslet i nad tím, že potřebujeme třeba nějaké eh, konkrétní prvky technické pomoci pro komunikaci. V některých zemích tomu tak eh, je v pořádku, ale v některých zemích to tak vůbec není. A právě proto si tedy stěžujeme, že lidé v Evropě vůbec neví o evropských investicích, ale vlastně nic moc neděláme pro to, abychom je zviditelnili. Děkuji. Děkuji za uh, vaše mínky, eh, se týkají jiné oblasti, nějaké um, eh, mínky a pan Kamel. Děkuji. Velice stručně děkuji za tuto připomínku. Myslím, že shodneme, že samozřejmě bychom um, měli um, filmu také to, o čem mluvíme a co si myslíme, že je dobré, ale než to uděláme, musíme napřed mít jasno v tom, co vlastně jsme udělali. Já si myslím, že v posledním eh, roce, dvou, eh, jsme zase vedli diskusi o tom, že eh, existují vedle sebe různé podpůrné programy, které jsou různě strukturované, mají různé cíle, ale výsledkem se zabývají stejnými objekty, to jest malými středními podniky nebo něčím podobným. To musí být netransparentní. Eh, velký krok k větší transparentnosti by byl, kdyby se nám podařilo, aby neexistovaly vedle sebe eh, podpory pro, různé podpory pro stejný objekt. Musí být možné, abychom to dělali jedním programem, abych jedním programem pokryli jaksi jeden objekt, jeden cíl. Děkuji, paní Malečič. Děkuji. Já chci zdůraznit, že toto téma komunikace, viditelnost je vždy na konci um, jaksi harmonogramu řadu jednání komise rady nebo parlamentu. Nikdo nemá na to čas, ale je to velmi důležité, protože když Eh, například hledám, sledujeme viditelnost EFSI, místo předseda Katajnen jezdil po Evropě, aby prezentoval nové EFSI, ale na druhé straně EFSI má k dispozici tolik fondů na různé projekty a pak tedy srovnáváme, eh, kolik toho je, a pak se snažíme prezentovat výsledky politiky, pak to není srovnatelné, musíme udělat víc na úrovni Evropské komise. Víme, ehm, že existuje nové oddělení, které tomu je jmenováno, věnováno, eh, které ale nemá administrativní kapacitu. Měli bychom to podpořit eh, za Evropský parlament, tuto kapacitu eh, na, Evrop, na úrovni Evropské komise a také na úrovni Evropského parlamentu bychom měli věnovat více času viditelnosti naší politiky. Děkuji. Děkuji. Pan Olbrich na závěr. Velice stručně, pane předsedo. Mm, Gomez má absolutní pravdu v tom, že nechceme více propagandy, my chceme více informací. Tyto informace by měly být rozděleny. Jednak informace, které o tom, co chceme dělat, plánování, za druhé informace o tom, co děláme, to je něco jiného. A třetí, výsledky. Výsledky samozřejmě nejsou okamžitě, to je po několika letech. Ale mělo by to být jasné, protože velice často děláme publicitu tomu, co děláme teď. A otázka je, co výsledky. Měli bychom v té komunikační politice to říkat velmi jasně. To je, myslím, takový sen že jednoho dne bude jeden fond na všechno. Já si nemyslím, že tedy evropská struktura je na to, evropské struktury jsou na to připravené, ale doufejme, že jednoho dne bude zjednodušení, jeden fond, to je jaksi sen a s ním o jiných věcech, abychom měli jasný toolbox, jasný, jasnou sadu nástrojů tedy. FC má velkou publicitu, máme velké výsledky. Doufejme, že budou jednohodné výsledky a lepší publicita. Děkuji. To je velmi složité. Já vidím, jak, eh, ne to nechci prodlužovat, ale jak, vidím, jak se to děje, jak to vypadá u nás, kde jsou velice složité operace a Eh, někdo eh, financuje jedna strana, druhá, třetí. Často Unie přispívá velmi malými částkami. Operátoři eh, musí, jsou chytří a hledají peníze všude, ale nemá to jaksi evropskou přidanou hodnotu. Je to jaksi jeden způsob, jak se dostat k penězům, ale mm, vlastně evropská kroky, evropská opatření nejsou viditelná jako taková. To je skutečně téma. A mimochodem přístup k těm evropským fondům je tak složité, protože jsou programy na evropské úrovni, které definuje komise, pak jsou obecně stát, tedy stanoví své vlastní podmínky, čím to zkomplikuje, pak jsou regiony, které a je běžné, tak oni si tam také mm, přispějí svoji regulací a pro uh, eh, operátor je to skutečně tady zmatek. Takže by bylo potřeba um, ta, ta zjednodušení, což by zlepšilo image Evropské unie, protože to vypadá jako byrokratické monstrum. Pokud nemáte žádné další příspěvky, tak pozměňovací návrhy musí být podány nejpozději 12. dubna ve 12 hodin. Budeme hlasovat 11. Eh, května a eh, pak bude mm, další hlasování. Příští schůze bude 3. dubna 20 hodin do 21.30 ve Štrasburku, což je příští týden. Nějaké další otázky k bodu růzké, různé, pokud ne, tak tím přeruší schůze Děkuji.